Evropské strany lidové křesťanských demokratů se slova ujme jejich předseda pan Josef Dol. Pane předsedo, máte slovo. Pane předsedo, vážení předsedové rady a komise, Děkujeme za tu příležitost říct si, proč jsem pevně přesvědčen jménem skupiny EPP, že Jose Manuel Barroso a jeho kolegium komisařů spolu s kolegy z komise budou na úrovni výzev. Evropa se zrodila z celosvětové krize a poprvé po 60 letech čelí nové celosvětové krizi jiného typu, ale bez pochyby krizi závažné. Překonává ji, i když zatím nejhorší ještě nemáme za sebou. Evropa byla finančním měnovým štítem, automatické stabilizační mechanismy, ze kterých jste široce těžili, milí přátelé. V jaké situaci byste byli, kdyby nezafungovaly stabilizační prvky solidarity, které jsme příliš často považovali za kouli na noze naší ekonomiky a pro řadu z nás kvěli v pevnosti evropského modelu. Modelu, který je kopírován, který láká a na kterém našim spoluobčanům záleží. Je to model, který je však spochyběn novými výzvami. Svět je nyní multipolární, ale ne tak, jak jsme o tom sněli. Není idealistický, multilaterální a mírový jde skutečně o soutěž, o boj, zajisté mírový, ale ne, neochvějný. A vzhledem k této unii, která disponuje takovými trumfy, neměla by o tyto trumfy přijít, měla by zůstat sama sebou, měla by prosazovat otevřenost myšlenkám a lidem, měla by být průkopnicí v boji proti oteplování klimatu. A to je to, čím se bude spolu s námi nová komise zabývat. Všichni známe slabiny Evropy. Demografická oblast, nedostatečné, nedostatečná důvěra v budoucnost, slabá, slabé řízení v oblasti ekonomiky. A to je důvod, proč bychom měli využít našich kladů technologické vyspělosti, průmyslu, eura, možnost zajistit potravenou bezpečnost pro 500 milionů Evropanů a proto očekávám tvořivost a vedení od komise v oblasti evropské legislativy, kterou budeme muset schválit. Očekávám od komise, že bude hájit evropské zájmy, že bude vyžadovat reciprocitu od našich partnerů a nebude váhat využívat veškeré legální prostředky, která má k dispozici. Vážené dámy, vážení páni komisaři, Náleží vám spolu s námi, spolu s radou, abychom dokončili vnitřní trh. A k tomu je třeba překročit tabu fiskality a sociálních otázek. Členské státy se již nemohou tvářit, jako by tyto oblasti byly suverénními, svrchovanými, vyrazenými oblastmi mimo společnou činnost. Současně je třeba znásobit úsilí, pokud je o vnější výzvy, bezpečnost v oblasti obrany, obchodní normy, technologie a normy v oblasti životního prostředí. Evropa musí hájit své hodnoty, musí hájit mír a prosperitu svých spoluobčanů. Evropa musí být globálním subjektem a aktérem a ne pouze prostorem prosperity a práva. Nesmí se sama zbavovat nástrojů pro svou sílu a moc. Skupina EPP očekává od komise efektivní práci ve všech těchto oblastech současně a pokud se to podaří, a já nemám důvod o tom pochybovat, skupina EPP bude vždy stát po boku předsedy Barosa a kolegy a komisařů. Skupina PP e vás vyzývá k odvaze a reformám. Je třeba vidět daleko ve službě kauzy, která nás hromažďuje. Je třeba realizovat politickou Evropu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paně. Děkuji, pane předsedo. Grupa postupového sojušu. Skupina pokorkového spojenectví socialistů a demokratů, pan předseda Martin Schulz, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo, dámy a pánové, socialisté a demokraté, eh, pro ně rozhodnutí nebylo jednoduché. Pět měsíců eh, se celkem hlasovalo o předsedovi komise. Tehdy jsme mu nevyjádřili důvěru, ale eh, dostal většinu a na základě této většiny která bohužel záležela na lidech, kteří nejsou nakloněni Lisabonské smlouvy, byl, eh, byl představen kolegiu. A dnes toto kolegium máme hodnotit. Ovšem, toto kolegium musíme hodnotit. Máme dvě možnosti. Můžeme se sebrat a rozdělit tento dům na pravici a levici. A můžeme říci, levice je v ideologickém konfliktu. To je jedna z možností. Ale takhle Evropa nefunguje tomto parlamentu nemáme žádnou většinu. EPP v tomto parlamentu nemá většinu, ALDE nemá většinu v tomto parlamentu. Evropa není žádný dům, kde by nějaká politická síla se mohla sama sebrat a říci, takhle přesně se bude v Evropě vládnout. Vláda je permanentní kompromis. To je to, co tuto Evropu dělá tak těžkopádnou a je taky těžko pochopitelná, ale je nejlepší mít permanentní kompromis, který vede k úspěchu a k větší sociální spravedlnosti, než mít nějakou ideologickou bitvu, která na konci potře všechny konkrétní výsledky. Proto je pro nás obtížné eh, zvažovat eh, dopředu. Samozřejmě eh, nechceme běžet někam. Samozřejmě by to bylo lepší, eh, kdybychom s ostatními kolegy a kolegyněmi se mohli dohadovat o zásadech, zásadách, ale Evropa potřebuje konkrétní výsledky. Potom můžeme říci, co jako sociální demokrat, socialista a demokrat, co můžeme prosadit. Vytvořili jsme kritéria a jedno z kritérií bylo, že tato komise na vysokém místě bude mít politickou sílu a bude reprezentovat tuto politickou sílu v Evropě. A proto to, to vysokého pověřence pro bezpečnost a politiku chceme. Tento post jsme prosadili a k tomu bych chtěl něco říci. Katie Ash, Ashton se v tomto parlamentu eh, nesmí nechat, se nesmí nechat nadávat jako komunistka od muže ve Francii, který byl jakožto popiratel holokaustu ve Francii odsouzen. Položili jsme si otázku, můžeme hodnocení dopadů, sociální hodnocení dopadů zakotvit do legislativy Evropské unie. Pro nás ta otázka, zda můžeme opatření zavést, například směrnici o službách v minulosti, zda vůbec něco takového může být zrealizováno. Potřebujeme mechanismus, který přeskoumá, že toto opatření, které vždy komise má učinit, bude nejdříve přeskoumáno tak aby sociální eh, systémy členských států byly zohledněny. Toto bylo zakotveno. A to je pro mě opravdu eh, kvantový rozmach eh, v Evropě, protože legislativa tohoto parlamentu ve vlastní byla převrácena ve vlastní iniciativy legislativy. A to je obrovský pokrok. Bohužel nemáme iniciativní právo tohoto parlamentu, ale prosazuje se. My to považujeme za velký pokrok. A chceme dosáhnout toho, aby síla, kterou máme v tomto parlamentu, jako druhá frakce nebo vůbec frakce, která nemá kvalifikovanou většinu, aby tato síla se opět odrazila v komisi. Tři ze sedmi místopředsedů jsou sociální demokraty. Měli jsme mnoho pochybností v posledních týdnech a měsících. Také dnes ráno v našich diskuzích jsme vyjadřovali pochybnosti. Při zvažování těchto pochybností a pokrokem, kterého jsme dosáhli, jsme se rozhodli proto, že vám důvěru pro následujících pět let vyjádříme. Když řeknu vám, tak to platí pro celé grémium, pro celé kolegium komisařů a komisařek. Můžete nás podporovat, jestliže nás budete brát vážně v tom, co vám říkám. Buď bude Evropa sociální Evropou, anebo stroskotá. To je pro nás společná zodpovědnost, abychom se postarali o to, aby to bylo sociální a sociální, eh, sociálně demokratická frakce vám toto důvěru vyjádří. Pan, Pan předseda Guy Verhofstadt bude hovořit jménem ALDE. Uh, uh, Pane předsedo, moje skupina nabídne nové Evropské komisi svou podporu. skutku spojenectví liberálů a demokratů je seriózní politické seskupení a co by seriózní seskupení jsme přesvědčeni, že nejbližších pět let bude natolik rozhodující pro Evropskou unii a pro její občany, že opravdu potřebujeme komisi, která zohlední vše, zohlední nutnost vše obecné podpory své proevropskosti. Ale jednu věc bych chtěl zde uvést na pravou míru, pane předsedo. Ta podpora bude záviset na tom, zda bude Evropská komise opravdu tím motorem, tím pohonem nové Evropské komise. My potřebujeme komisi, které nebude chybět jiskra, která bude mít tu možnou sílu. Komise, která řekl bych, bude opravdu vést v oblasti strategie. Strategie jež zmocní členské státy k tomu, aby i oni vykonali svůj úkol a rozhodně v eurozóně si musíme všichni jasně říct, že potřebujeme nový sociální pilíř vedle toho monitoringového pilíře. Tady eh, vidíme jasný důkaz selhání kvůli slabému, slaboduchému přístupu v minulosti, který jsme nazývali otevřenou koordinací a rovněž v jiných oblastech je to zřejmé klimatických změnách, v obraně. A to, ten základní princip toho nového odvážného přístupu je, že multipolární svět zítřka v tom světě, pane předsedo, nemůže Evropa sehrát rozhodující úlohu, aniž by byla efektivnější, aniž by prohloubila svou integraci v nové budoucnosti. My od vás čekáme, že se poperete s touto výzvou, že před nás předstoupíte, co by um, člověk, který má jasnou představu i jasný návrh, jak to vyřešit. A doufáme, že toho i dosáhnete a že komise využije svého plného iniciativního potenciálu. A já hovořím o komisi jako o celku, pane předsedo, i pane předsedo komise, která bude opravdu spolupracovat v rámci kolegia, která bude e, spojeným e, tělesem, která posune Evropu kupředu. Ano, je pravda, že názorové rozdíly pomůžou, ale silná komise je nezbytná. Lisabonská smlouva nabízí nové, novou sadu nástrojů a rovněž obohacuje vaši iniciativu a vaši akceschopnost. Paní Aštonová a Eh, pane předsedo komise, my od vás čekáme, že využijete tohoto nástrojového bohatství. Od vás, paní Aštonova, čekáme víc. Nová Evropa, nová Evropská unie to od vás žádá. Například to, čeho jsme se naučili na Haiti. Tam potřebujeme správnou evropskou občanskou sílu, sílu občanského Eh, občanské obrany, potřebujeme silnou liberální přítomnost a my jsme ochotní stát nové komisi po boku. Děkuji, pane předsedo. Jménem skupiny zelených a sjednocení a pan Daniel Kohn-Bendit, předseda. Proč jste tak nervózní? Chvídečke, já může... Momentík. Tady se nejedná o debatu, o rozpravu kolegové. To jsou prohlášení předsedů politických skupin. Tady modrá karta nefunguje, nejedná se o rozpravu. To jsou pouze krátká prohlášení předsedů politických skupin. Proto nejsem schopen vaše návrhy zohlednit. Prosím, pane předsedo. Pane předsedo, víte dobře, že skupina zelených nebude hlasovat pro tuto komisi. A současně vám navrhujeme naše myšlenky, naši fantazii, a naši evropskou odhodlanost. Pane Barozo, nehrajte hru, kdy řeknete, že ti, kteří nehlasují pro komisi, jsou proti Evropě. To s námi zelenými nehrajte, to můžete hrát s někým jiným. My vám nabízíme spolupráci bez námitek, pokud chcete jít cestou k evropské fiskalitě. Pokud chcete vlastní evropské zdroje, budeme s vámi proti ekonomické svrchovanosti státu a já je budu jmenovat Německo, Francie. Budeme s vámi. Pokud chcete být ručiteli za smlouvy, zárukou smluv, dnes probíhá jednání mezi radou, aby uprchlíci se vrátili do Libie. My žádáme radu, aby nám sdělila, podle jakého právního základu probíhají tato jednání. Bude parlament eh, se spolubodně na rozhodování. Rada nám říká, to vám řekneme na konec jednání. To je prostě nepřípustné. Komise musí zasáhnout, aby evropské instituce byly informovány o právním základu tohoto vyjednávání. A mohu uvést spoustu příkladů. Pokud chcete jít ku předu, pokud chcete jít ku předu v oblasti degradace klimatu, pokud chcete, aby Evropa šla dál než 3x20, pokud chcete jít cestou k 30%, můžete se spolehnout na celou evropskou stranu zelených. Pokud chcete jít cestou regulace financí po finanční krizi, budete mít naši veškerou spolupráci. Pokud chcete spolu se svou komisí jít dále, pokud jde o ochranu Evropy, budete také mít naši spolupráci. Pokud chcete vyřešit problém Kypru, také vám můžeme nabídnout naši spolupráci. Pokud chcete, abychom konečně skončili s tím šílenstvím, že země jako Řecko vydává 43% HDP na obranu, také můžete spoléhat na naši spolupráci. Bude to bezpodmínečná spolupráce a proto říkám, pane Barroso, hlasujeme ne nyní, ale můžeme se mílit. Minule jsme se spletli u pana Dimase a to přiznáváme pokud budete na výši našich snů a nikoli na výši toho, co jste prokázal dnes, tak to řekneme upřímně, spletli jsme se, udělali jsme chybu a budeme stát po vašem boku. Pan Timothy, Pan Timothy Kirchhoff za evropské konzervativce a reformátory, prosím. some Některé členské státy se domnívají, že jmenování komisaře je užitečná příležitosti řešit vnitropolitické, vnitrostátní problémy či vyrovnat politické dluhy. Evropská komise má povinnost svádět ty nejtalentovanější Evropany, nejpovolanější eh, odborníky, které se vyrovnají s výzvami. A po letech institucionálního handrkování musí Evropa vyrovnat účty, kde bude eh, sloužit evropským článkům způsobem, kde naši spoluobčané očekávají spolupráci. Musí podporovat snahy o podporu um, narušených hospodářských systémů a musí si radit i v otázkách klimatických změn a hospodářství. Musí rovněž nabízet ústřední reformy pro celoevropský rozpočet v panu Barosovi máme správného vůdce této komise. E, ta agenda, ten pořad, program, který e, nám zde předestřel, podporujeme. A nyní každý členský stát by ho měl podpořit a měl by vyslat toho nejlepšího. V některých případech ho státy zklamali. On má povinnost si zastávat členů svého týmu, nic jiného od něj neočekáváme. Rovněž je dobře zorganizovat, i když spochybňujeme některá portfolia, v podstatě asi udělal to nejlepší v té pochybné situaci. Někteří si vyvázli z těch eh, slyšení dobře, jiní opravdu mizerně, někteří se dokonce odchýlili od svých eh, politických agent. My budeme pana předsedu podporovat a doufáme, že budeme příjemně překvapeni, ale já bych se obratil na parlament, abychom měli každoroční přehodnocování komise. Stále ještě se jedná o proces, který má své chyby. My nemůžeme vše plně podpořit a z tohoto důvodu budou se dnes se zdrží evropští reformátoři od hlasování. Některé politické skupiny nejsou si jedny ve svém postoji, my jsme v našem postoji zcela zajedno. Děkuji vám. Jménem Konfederace Sjednocené evropské levice a Severské zelené levice, prosím, pan předseda Lotar Bisky. Pane předsedo, pane Barozo, kolegyně a kolegové, také má frakce se aktivně podílela na slyšení kandidátek a kandidátů. Eh, od, z některých jsme nabili opravdu pozitivního dojmu. Méně nadšení jsme eh, z jiných rezortů. Týká se to také trochu neprůhledné, možná eh, to bude trošku průhlednější, to je ta Eh, oblast pro bezpečnostní eh, politiku, která je také zároveň vicepředsedkyní komise. Někteří kandidáti a kandidátky nás odborně zklamali. Přičemž eh, naše pozornost byla především věnována politickým záměrům. Kam se má evropský proces pohybovat? Jaká opatření jsou pro komisi nejdůležitější? Bylo příliš mnoho vágních odpovědí a takové, které jsme nemohli politicky podpořit. Přesto, že se zeslabí sociální Evropa, tak se pokračuje eh, v procesu dereguli, deregulizace, deregulace, eh, privatizace a podobně. Pruženost eh, zaměstnanců je úplně nahoře a sociální jistoty jsou úplně v pozadí nevidím vůbec žádný odklon eh, od toho, že by se mělo měla elektřina vyrábět z uhlí nebo co se týče jádra. Nevidíme žádnou podporu v oblasti podpory rozvojových zemí, zejména co se týče jaderných zbraní v Evropě. O tom se vůbec nehovoří. Pane Barozo, pane předseda, Opravdu si velice cením toho, že kandidátky a kandidáti eh, se vystavili slyšení, ovšem naše frakce nemůže vyjádřit žádné pozitivní votum. Děkuji vám, pane předsedo. Jménem Evropy svobody a demokracie pan předseda Nigel Farage. Pane předsedo, budoucí generace budou dětem vykládat pohádku, totiž, že byl žila rozdělená Evropa, kde byla velká zeď uprostřed ní, ti lidé, kteří byli na východ od ní, trpěli v komunismu, komunismus vraždil své vlastní lidi, byli tyto lidé chudí, ale najednou radostný okamžik. Evropa, ta zeď padla, sjednotili jsme se, 27 národů, 500 milionů lidí žije v míru. Ale bohužel, ano, je, ne, ještě jsem neskončil. Já vám slibuji, že ještě k tomu řeknu něco více. Tak snad si představujete, že si sednu, ale já budu pokračovat. To je poprvé. Nikdy mě nikdo takhle v životě netleskat, ale já nyní jsem v pokušení si znovu sednout, ale pokud dovolíte, bohužel ten příběh má pokračování. Ti politikové, jež byli za to odpovědní, byli hamižní, chtěli peníze pro sebe, chtěli moc a proto se uchýlili ke lžím, k podvodům a uspořádali takový teátr, byrokratický teátr, který svět neviděl a nemuseli používat nic k tomu. Byli velice mm, prolhaní a zavedli novou smlouvu, jmenuje se Lisabonská smlouva. A pak rozdali 27 lidem úplně neomezené možnosti, neomezenou moc. A to by byli ti lidé, kteří si vš- ustanoví všechna práva, všechny zákony. Už měli vlajku, už měli hymnu a nyní se snaží vybudovat nový stát, ale ignorovali své občany a přistoupili k tomu, ať už vědomky nebo ne, že znovu vytvořili ten hnusný systém, pod ním žili ti východoevropané. A to neuvěřitelné na tom je, že mnozí z těch nových šéfů, z těch nových mocných, znovu se mu podrobili a fungovali v něm. A ten monetární systém, který si ti lidé vymysleli, ten se zvalil, byl na kolenou, ale stále se to zostřovalo, šroub se přišrubovával, lidé stále více trpěli pod tím jihem a nakonec ti lidé museli se odhodlat k násilí, aby si znovu vybojovali svou demokracii. To bude ta pohádka zítřka, že jsme se totiž vůbec nepoučili z dějin. Tak toto vypadá. Než Evropský parlamente předáte pravomoci této komici, pan předseda se snaží přerušit řečníka, že to byla ta ten závoj, který padl na Evropu a nyní vidíte, jak to dopadá v Řecku. Pan předseda přerušuje. Thank you, Mr. President. Pane předsedo, já vám velice děkuji. Thank you. Já vám děkuji, děkuji vám velice. Głos zabierze... A nyní dávám slovo panu Hans Peteru Martinovi.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 Po té pohádce, kterou jste právě vyslechli, by se rád vrátil zpět do reality. Můj syn, tomu je 17 let a velice intenzivně se učí anglicky, protože ví, že angličtina je pracovním jazykem a doufá, že také dostane příslušnou práci. Je nadšeným Evropanem, ale e, má dost evropské politiky. A to právě v Německu Špígl už píše o hrozném znehodnocování e, politiky. A je to právě Eh, miliony Evropanek a Evropanů si přesto přeje opravdu fungující eh, střízlivou demokracii v 21. století. Ale co se nám tady nabízí? Jsou to ti pilní, jsou to ti nejlepší, které potřebujeme? My tady nahoře v ten poslední řadě reprezentujeme nezávislé občany, které eh, rozhodujícím způsobem přispěli k tomu, že ti pravicoví radikálové nebudou mít opět žádnou politickou skupinu. Jsme opravdu zapálení Evropány, ale právě proto jsme zklamáni, že ten personál, který nám nabízíte, eh, má špatnou kvalitu. Kdybychom zde zaměstnali asistenta, který eh, by byl úplně tak směšný, tak jak to vidíme u pana Oettingera dnes eh, v YouTube, tak bychom neuspěli vůbec by nebyl v žádné oblasti vykazován takový komisař. Pane předsedo, máme mnoho zkušených parla členů parlamentu, kterými byste mohli eh, jít na trh, eh, jako například ta Švédka, ale proč jste nevzali nějakého Němce? Eh, proč? Protože nesmíte. Protože přesto, že máme Lisabonskou smlouvu, jsme neustále zajati. Nejsme stále samostatní, proto abychom samostatně suverénně mohli rozhodnout. Bohužel i nadále ne nesmíme eh, zvolit jedn, komisaře jednotlivě. A to je politická, politický stav, který jsme měli v Rakousku v 19. století. To není Evropa, o které smí, sníme, kterou bychom chtěli mít. A já vás upozorňuji, když budete takto nadále hrát, tak to jde, hraje do rukou nacionalistům a těm, kdo nejsou demokraty. Potřebujeme místo toho více demokracie. Děkuji vám za vaše vyjádření. Nyní pan Bruno Golniš který chtěl osobně zde učinit osobní prohlášení podle jednacího řádu pravidlo 151. Děkuji, přesně tak, budu velmi stručný. Pane předsedo, milí kolegové, pan Schulz mě označil nikoli jmenovitě, ale dostatečně přesně jako osobu za osouzenou za popírání holokaustu francouzskými soudy. Pan Schulz se plete a já mu můžu předložit i příslušnému výboru Evropského parlamentu pro minuty jasné rozhodnutí francouzského kasačního soudu, který zrušil veškerá rozhodnutí, která se mě týkala a ve svém mimořádném rozhodnutí sdělil, že jsem byl stíhán na základě útržků věd, které byly uměle pospojovány, aby vytvořily prohlášení a navíc toto prohlášení nespadalo nevytvářelo porušení zákona. Je to kasační rozhodnutí bez možnosti odvolání. Je to velmi vzácné rozhodnutí kasačního soudu. A toto kasační rozhodnutí vlastně bylo použito poprvé v našich dějinách při Dreyfusově aféře. Takže pan Golniš je stejně nevinný jako Dreyfus. Já jsem neřekl, že paní Eštonová byla komunistka, ale já jsem, já jsem řekl, že patří k těm eh, souputníkům, o kterých... Pan předseda přerušuje, to mělo být pouze osobní prohlášení. Golniš, thank you very much. Pane Golniš. Pane Golniši, já jsem vám velice vděčen za vaše prohlášení, ale mělo to být pouze osobní prohlášení, nic víc. Vážení kolegové, přecházíme ke hlasování. Všichni jsme si vědomi váhy tohoto hlasování. Náš eh, program, pořad jednání počítá se Dříve návrh skupiny zelených, tam nejsou žádná, eh, žádné pozměňovací návrhy. Já bych eh, tedy mm, hlasování, zahajuji hlasování, kdo je pro, kdo je proti. Zdržel se někdo? Tento návrh neprošel. Přechodíme do hlasování nad Nyní hlasujeme nad návrhem um, GUE NGL znovu bez pozměňovacích návrhů. Kdo je pro? Kdo je přeciv? Kdo je proti? Kdo se vstrzymał? Zdržel se někdo? Tento návrh neprošel a nyní evropští konzervatisté reformátoři žádné pozměňující návrhy Tady byl eh, návrh na jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Či všichni hlasovali? Hlasovali všichni. Uzavírám hlasování. 52 pro, 609 proti, 33 se zdrželi. Návrh neprošel. Pořádek Nyní v souladu s pořadem jednáním hlasujeme o rozhodnutí o e, uvedení do funkce Evropské komise. Společný návrh rozhodnutí hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. všichni hlasovali? Hlasovali všichni. Uzavírám hlasování. 488 pro, 137 proti, 72 kolegů se zdrželo. Děkuji, paňs. Děkuji vám srdečně. I would like I would like já bych rád srdečně poblahopřál nově zvolenému kolegu komisaři a panu předsedu Barosovi, všem vašim kolegům srdečná blahopřání. Máte před sebou obrovský kus práce. Naši občané od vás hodně čekají, čekají akčnost, čekají výsledky a já bych okamžitě rád informoval pana předsedu o rotujícího předsednictví a pana předsedu rady o výsledcích našeho hlasování. A toto jmenování potrvá, tato komise bude pracovat do 31. října roku 2014. Děkuji všem a ještě jednou blahopřeji. Mr. Uh, yes, colleagues. Uh, I didn't know about that. Well, you, you take the floor, yeah? Okay. Uh, Nyní prosím zaujměte místa, kolegové. Posaďte se ještě na chvilinku, prosím. Uh, naše, naše rada vám chce říct pár slov, pane předsedo.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 Pane předsedo Barroso, pane Barroso, prosím, ještě dvě minutky. Budeme mít prohlášení ze strany komise. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. No, velmi stručně bych eh, chtěl poblahopřát jménem Rady Evropské unie. Chtěl bych poblahopřát panu Barosovi i Evropské komisi jako celku po hlasování, které právě proběhlo, kterým Evropský parlament vyslovil důvěru nové Evropské komisi. V následujících měsících a letech komise a Evropský parlament, tyto dvě instituce, sehrají rozhodující úlohu pro to, aby se Evropská unie vyrovnala s novými výzvami. To je boj proti klimatickým změnám, bezpečnost, ekonomická globalizace, A bude třeba také zamezit tomu, aby nenastala znovu krize, kterou nyní zažíváme. Bude třeba nastartovat nové iniciativy v rámci Lisabonské smlouvy. Občanskou iniciativu, ustanovení o solidaritě, Evropská služba vnější akce, to vše bude úlohou kde parlament a komise bude se rád klíčovou A my jako rada si přejeme, aby Evropská komise pracovala odhodlaně, má řadu pravomocí, nejsou to neomezené pravomoci, ale nová komise má řadu pravomocí a my si přejeme, aby komise se pustila rychle do práce a odvedla kvalitní práci, protože evropští občané očekávají nyní že nastanou konkrétní změny. Ztratili jsme mnoho času a je třeba nyní se pustit do nové politické fáze. Je třeba definitivně vytvořit Evropu 21. století. Tudíž, pane Barroso, chtěl bych vám říci, že jste pronesl evropanský projev a můžete se spolehnout na plnou spolupráci Rady Evropské unie, stejně tak jako Evropský parlament se může těšit na plnou spolupráci Rady Evropské unie, abychom mohli dělat ještě více pro evropské občany, kteří jsou zde v parlamentu zastoupeni, aby evropští občané byli skutečně v jádru našeho zájmu. Pani. Děkuji panu ministru zahraničí, panu López Garrido, jež zde reprezentoval předsednictví. Děkuji všem a nyní promluví pan předseda komise, pan Barroso. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, vážení poslanci. Velice krátce bych rád vyjádřil svým jménem i jménem všech členů komise vřelé díky, vděčnost za vděk za to, že jste nám projevili důvěru. Jsme hrdí na výsledky tohoto hlasování. Vidíme, že se těšíme široké podpoře přes celé, v celém politickém spektru. A to už něco znamená. Chci rovněž poděkovat předsedovi rady za jeho eh, slova podpory. A nyní vidím že nastala situace vhodná pro naši práci. Ale ještě jedna poznámka. Já jsem tady v průběhu toho hlasování vyslechl určité připomínky a chci se ale jasně říci, že ti, jež se snaží srovnávat totalitární sovětský svaz s demokratickou Evropskou unii, neví, co to znamená žít pod diktátorským režimem, ani neznají význam slova demokracie. V Evropské unii máme demokraticky zvolený parlament a to je právě demokracie. V Evropské unii máme volenou Evropskou komisi, kterou volíte vy. Vy, jež jste zvolení občan, evropskými občany a to je pravá demokracie. A já jsem přesvědčen, že právě nám byla nyní předána legitimita demokratickými mechanismy my reprezentujeme vlády 27 členských států, jsme hrdí na své postavení, máme důvěru v to, že dokážeme pracovat tak, aby to bylo ku prospěchu evropské demokracie, Evropy, která je pevností a ostrovem svobody na světě. Děkuji. Uh, well Tedy tím uzavírám tento bod našeho pořadu jednání a ještě jednou blahopřeji. Děkuji všem za účast.